Buenos días. Dobrý den. Začneme. Paní eh, předsedkyně bude hovořit španělsky, takže si prosím vemte sluchátka. A děkujeme také tlumočníkům, kteří nám naši práci usnadňují a umožňují nám hovořit v našich jazycích. Chtěla bych přivítat všechny členy výboru, ty, kteří jsou zde v sále, a také ty, kteří se účastní našeho jednání virtuálně. Všichni členové obdrželi návrh pořadu jednání a víte, že máte veškeré dokumenty k dispozici na příslušné platformě, takže pokud nejsou žádné námitky, můžeme pořad jednání schválit. Stejně jako zítra hlavním bodem bude zpráva o finančních aktivitách EIB za rok 2018. Dnes budeme hlasovat o části pozměňovacích návrhů a zítra se bude konat závěrečné hlasování. Toto jednání tedy probíhá i na dálku, jak již již všichni víte a můžete ho sledovat i pomocí webstreamu na webových stránkách výboru kont. Jazyky, které jsou na dnešní den k dispozici, jsou francouzština, němčina, italština, angličtina, španělština, čeština a rumunština. A zítra to budou stejné jazyky s výjimkou španělštiny. Pokud jde o doporučení koordinátorů ze 7. května, respektive zhrnutí těchto doporučení, to jste obdrželi, bylo rozesláno 18. května, takže pokud eh, do konce tohoto zasedání nebudu mít od vás žádné námitky, budou i tyto eh, závěry, toto shrnutí koordinátorů považováno za schválené. A nyní bych vysvětlila, jak budeme nadálku hlasovat. Jednak musíme ověřit kvórum a poté zahájím hlasování. Všichni již eh, znáte ten eh, systém toho hlasování, určitě eh, jste to už zkusili dříve, ale ještě jednou to teď vysvětlím. Hlasovat budeme dnes v tomto výboru o návrhu zprávy k, o kontrole finančních aktivit EIB za rok 2018. Předkladatelem je pan Bas Eichhout za zelené. Včera jste všichni obdrželi eh, dva hlasovací lístky. Jeden pro pozměňovací návrhy a druhý pro to závěrečné hlasování. Pokud eh, jste to ještě neudělali, tak si je prosím vytiskněte, tak abyste je mohli vyplnit. A to hlasování na dálku, jak jsem již říkala, bude probíhat ve dvou částech. Jednak eh, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích od čtvrt na tři do půl čtvrté, 14.15 až 15.30 a potom finální hlasování proběhne zítra od 12 do 13.30. Jakmile bude hlasování zahájeno, tak bude naše jednání přerušeno. My počkáme, až zašlete své hlasovací lístky k těm pozměňovacím návrhům. Takže ty hlasovací lístky si musíte vytisknout, doplníte tam své jméno a to, jak jste hlasovali. Buď tam bude plus, pokud jste pro, minus, pokud jste proti, nebo nula, pokud jste se zdrželi. Potom eh, podepíšete to čestné prohlášení, eh, ten hlasovací lístek oskenujete nebo ofotíte, a sken nebo fotografii. Pošlete na to eh, zvláštní adresu kontvout.europarl.europa.eu Poté, co se to hlasování zahájí a ne později než v těch půl čtvrté. Takže jakmile to hlasování bude zahájeno, tak ještě dostanete e-mail, kterým se potvrdí, že hlasování bylo skutečně zahájeno. A pokud jde o ty členy, kteří jsou zde v sále, tak eh, ti jsou také laskavě žádáni, aby hlasovali stejným způsobem. To znamená, aby buď fotografii nebo skan toho hlasovacího lístku poslali e-mailem. A ještě mám tři důležité připomínky. Jako platné budou eh, brány pouze ty hlasovací lístky, které budou zaslány z oficiální adresy Evropského parlamentu. Bude tam tedy čitelně vaše jméno a eh, podpis. Eh, pokud to budete posílat zvlášť, tak každá stránka musí být podepsána nebo musí být parafována. Posílejte to tedy pouze na do, tu adresu kontvout zavináč Europower Europa EU poté, co bude hlasování zahájeno, předtím tedy, než bude v půl čtvrté uzavřeno. Pokud e, nějaké hlasování přijde před zahájením hlasování nebo po jeho ukončení, tak nebudou považovány ty lístky za platné. Zítra budeme v našem jednání pokračovat ve 12 hodin a předsedkyně oznámí výsledky dnešního hlasování o posměňovacích návrzích k návrhu té zprávy a zahájí druhou část eh, hlasování, tedy to finální hlasování, které bude probíhat úplně stejně jako to dnešní. Ověříme nyní kvórum pro první část hlasování. Chtěla bych se zeptat všech členů, kteří budou dnes hlasovat, respektive chtěla bych vás požádat, abyste eh, zmáčkli knoflík Raise Hands. Potřebujeme minimálně 8 členů, abychom mohli hlasovat. Takže zmáčkněte Raise Hands. A samozřejmě k tomu započítáme ještě ty členy, kteří sedí zde v sále, jsou přítomně fyzicky. Výborně. Kórum máme. Všem vám mnohokrát děkuji. A nyní tedy zahájím hlasování. A ještě bych se chtěla zeptat, zda se někdo hlásí o slovo nyní. Pokud ano, tak zase zmáčkněte knoflík Raise Hands, anebo samozřejmě vy, co jste zde v sále, se můžete hlásit. Chce hlásí se někdo o slovo? Nikdo? Dobře, Nikdo. Tím pádem můžeme prohlásit eh, hlasování za zahájené. Přerušuji schůzi do zítřejších 12 hodin a chci vám připomenout, že je velice důležité, abyste se zítra připojili v těch 12 hodin, abychom znovu mohli nejprve ověřit kvórum, které bude potřeba na to závěrečné hlasování. Eh, děkuji a můžeme začít hlasovat.